dnešní schůzi. První eh, bod je zpráva eh, pana eh, Gadega Poljeda o nový víceletý finanční rámec pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu. První řečník je zpravodaj, pan Salvador Garriga Pojedo. Máte slovo. Pane předsedo, pane komisaři Lewandowski, kolegové, když je to 23 let, eh, co máme finanční perspektivy, čtyři období celkem, které přispěly k vývoji komunitárních výdajů i příjmů. A vlastně samotná existence finančních výhledů umožnila rozvět různé programy Unie. Ale tato diskuze a následné hlasování je velice významné právě pro finance Evropské unie parlament poprvé vzal na sebe politickou iniciativu, co se týče rozpočtu a Teď to bude na komisi a na radě, aby zareagovali a případně předložili alternativy. Parlament připravil návrh, který byl poznamenán duchem konsensu, rok práce, eh, tisíce eh, eh, návrhů, 120 kompromisů, jednání s národními parlamenty. To všechno přispělo. A já chci poděkovat všem úředníkům, asistentům, kteří celý rok tvrdě pracovali na tom, aby tato zpráva byla zrealizována. A kolegium komisařů eh, pod vedením pana Barosa a pod vedením pana Levandovského, především, který je odpovědný za rozpočet, také byli velice součinní. Doufáme, že návrh, který předloží 29.7., že to bude v souladu s doporučeními naší zprávy. Samozřejmě nelze budovat více Evropy a mít více Evropy s méně penězi. To je už takový špatný zvyk, vlastně akceptovat různé politické závazky bez toho, aniž bychom zajistili financování. Máme již dostatečné zkušenosti s Lisabonskou strategií a nechceme, aby strategie 2020 byla eh, dalším neúspěchem, což by ještě zvýšilo deziluzi, deziluzi a euroskepsy. Takže strategie 2020 eh, musí být propojená s budoucími finančními výhledy. My mm, věříme, v efektivní komunitární výdaje, je třeba tedy eh, efektivně spravovat, mm, eh, spravovat rozpočet, protože jedno euro vynaložené komunitárně je efektivnější než národně vynaložené euro. A my si myslíme, že mm, my můžeme vlastně stejnou efektivitu aplikovat na celé, na všechny programy Evropského společenství. Nelze mít evropskou politiku bez dostatečného financování zemědělské politiky a politiky soudržnosti. Proto apelujeme na radu, aby zachovala eh, úroveň eh, výdajů eh, na tyto dvě politiky i po roce 20, 2013. Rozvoj, energetická účinnost, obnovitelné zdroje, věda, výzkum, komunikační síť, sítě, infrastruktura, propojení energetických sítí, změna klimatu, vzdělávání. To jsou další priority, které tento komunitární rozpočet by měl pokrýt. Myslíme si, že redukce komunitárního rozpočtu není životaschopná alternativa pro nás tedy, kteří věří v konkurenceschopnou Evropu. My si myslíme, že je nezbytné tedy alespoň zvýšit tedy o 5% výdaje ve srovnání se stávajícími výhledy, protože to je minimální částka pro to, abychom abychom mohli pokryt ty klasické eh, politiky, ale i nové eh, priority. To je eh, reálné procento, které musí být základem pro budoucí interinstitucionální jednání spolu s adekvátním návrhem vyplývajícím z této zprávy, a který se týká nového systému vlastních zdrojů. Je to také okamžik, abychom začali vyjednávat o finančních výhledech vzhledem ke krizi, kterou zde vidíme ale pro nás, pro všechny, kteří věříme v komunitární rozpočet jako v nezbytný nástroj pro transformaci 27 států ve skutečnou unii, ve skutečné spojenectví, tak e, to je e, něco, co vyžaduje, abychom tedy e, tuto, tento ambiciozní cíl zajistili řádnými financemi. My slyšíme různé kritiky, že zde není možné zajistit jednomyslnou podporu tomuto citlivému tématu, ale i přesto chci poděkovat jednotlivým frakcím, prosím za konsensuálního ducha a díky právě nim finální zpráva je daleko lepší než to, co já bych byl býval schopen připravit bez podpory jednotlivých politických skupin. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, kolegové pan předseda Josef Dol, EPP. Vážený pane předsedo, milí kolegové, musím se ještě trošku vydýchat. Krize eura, krize veřejného zadlužení, to všechno potřebuje evropské řešení, ne národní řešení. A toto je právě ten signál, který pan Barroso i Evropská komise i Evropský parlament už několik měsíců vysílají. Ovšem, když hovoříme o evropském řešení, to znamená, že musíme mít i evropské financování. A my bychom chtěli, naše skupina, abychom to, jak se přizpůsobili novým realitám v Evropě, pokud jde o cíle, pokud jde o formu. A já bych se rád zeptal rady následující otázku. Pokud jde o Evropu, v roce 2020 je to stejná Evropa jako Evropa v minulém století. Když se podíváme na naši možnost růstu, na to, jak, se, eh, jak vypadá situace v oblasti eura a tak dále, to jsou situace, které samozřejmě nemůžeme srovnávat. Samozřejmě, že naše Evropa nemá nic společného s Evropou v období jejího založení. Došlo opravdu k veliké změně a právě proto by bylo neodpovědné, kdybychom to nezahrnuli i právě do našeho způsobu financování, způsobu způsobu, jakým je Evropa stavěna. Vážený pane předsedo, já bych poprosil pana Šulce, aby převzal slovo, já bych vystoupil za chviličku, protože opravdu se musím vydýchat, běžel jsem velice rychle na toto zasedání. Ano, říká pan předseda. Vážený pane předsedo Šulci, prosím, pokud byste byl tak laskav, máte slovo. Já tady převezmu i řečnickou dobu, kolegy Dola. To není pro mě vůbec žádný problém a budu hovořit rovnou i za EPP. Děkuji. Mnohokrát, pane předsedo. Ještě jednou bych chtěl poděkovat eh, nejprve panu Garigovi a kolegové z nestálého výboru, které, kteří podle mého názoru odvedli vynikající práce. Já jsem zřídka viděl tak vyváženou a rozumnou zprávu, jako je ta, kterou zde předkládá výbor SURE. Co se týče budoucí finanční perspektivy a toho, jak bude utvářena, tak na tomto se ukazuje, milí kolegové, jakou Evropu si přejeme. Co potřebujeme? Potřebujeme rozpočet pro příští léta, který splňuje ctižádost Evropské unie, a naplňuje také ctižádost hlav státu a vlád a zároveň, který bude splňovat očekávání, které na něj kladou naši občané. Za těmi tak zdánlivě nedůležitými debatami o těch místech za čárkou se ve skutečnosti skrývá směřování. Směřování Evropské unie na příštích deset let. Zažíváme to v pravidelných odstupech, že jsou předkládány nové návrhy v tom smyslu, co má Unie nového dělat, na jaké úkoly se má připravovat a zároveň zažíváme, že finanční prostředky, které proto jsou nutné, nejsou dány k dispozici. Pokud ovšem přenášíme na evropskou úroveň více úkolů, pokud očekáváme od Evropské unie, aby financovala ambiciozní projekty, ale zároveň krátíme finanční prostředky, které dáváme k dispozici, tak v podstatě jdeme cestou desolidarizace v Evropské unii, kde každý bojuje s každým. Podívejme se například na politiku soudržnosti. Tato desolidarizace, která v jednotlivých členských státech Evropské unie již v nebezpečné promě probíhá států, tato desolidarizace nesmí probíhat mezi jednotlivými členskými zeměmi. Nesmíme jít cestou, kterou si představuje David Cameron či nizozemská vláda či alespoň strana, která ji podporuje v nizozemském parlamentu. Není možné jít cestou dalších škrtů, krácení finančních prostředků, není možné se jak si stahovat z procesu integrace a uchylovat se k renacionalizaci. Ano, někdo si to může přát, ale zároveň bychom také mohli říci, že Evropa je odpovědi, kterou my jakožto kontinent dáváme na ekologické, ekonomické, finančně hospodářské, měnově politické a migračně politické výzvy v globalizovaném světě. Máme dvě možnosti Buď se můžeme rozložit do našich jednotlivých částí, asi například 82 milionů obyvatel, Německá spolková republika až po Maltu, která je velice malým státem, tak to se rozkouskovat, každý bude sám pro sebe, sám ze sebe, pak ale Evropa relevantní nebude, protože stát s 82 miliony obyvateli, který já zde reprezentuji, neobstojí v mezikontinentální soutěži. To, co my potřebujeme, je společná síla všech 500 milionů obyvatel jako společenství. Pak budeme silní. A přesně to se projeví na rozpočtu na víceletém finančním plánu do roku 2020. V tom je to vyjádřeno, je to dobrý návrh. A já si přeji, aby duch polského předsednictví zde se projevil, aby se projevil duch spolupráce a aby tento duch ovlivňoval směřování Evropy v příštích letech, aby všichni státy, občané, parlament a rada spolu jednali jako rovnoprávní partneři, protože jde o budoucnost Evropy. Nemůžeme říci, že chceme Maršálův plán pro středomoří, abychom tam podpořili demokracii a zároveň říci, že se škrtáme rozpočet Evropské unie. Není možné říkat, že chceme evropský rozpočet financovat 0,8 HDP a zároveň jak i hned volat po odškodování zemědělců, pokud dojde ke krizi, nebo ohledně nemoci E. coli, tak jak to udělala nizozemská vláda. Ano, musíme pomáhat Severní Africe, musíme pomáhat zemědělcům, ale abychom to mohli činit, tak potřebujeme dobrý, vyvážený, racionální, dlouhodobý rozpočet, tak, jak je představen v této zprávě. Já bych se teď zeptal, zda jste ochoten odpovědět na otázku s motorou kartou, pane předsedo. Pan Hartong by vás rád vyzval. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se kolegy zeptat na jednu věc. On velice negativně zareagoval na stanovisko nizozemské vlády. Chci se zepsat, eh, uznáváte ještě demokratickou právo evropského členského státu, aby zastával své vlastní mínění vůči svým vlastním občanům? Vážený kolego, samozřejmě toto právo uznávám. Ale já doufám a doufám, že i vy uznáváte právo v tom smyslu, že postoj nizozemské vlády by se neměl projevovat jako postoj, který někdo přednáší z kategorie, ale že by to měl být postoj v rámci multinacionální demokracie, o kterém zde hovoří. Já mám naprostý respekt vůči tomuto postoji, já jsem to vzal na vědomí a jsem rád, že jste mě tak pozorně naslouchal, protože v tomto parlamentu se otevřeně diskutuje o postojích všech vlád. Takže z tohoto pohledu jsem přesně nepochopil smysl vaší otázky, ale pokud to správně chápu, nebo aspoň tak, jak to chápu já, tak pokud vy se přiznáváte a hlásíte k demokracii, tak si myslím, že to je již jistý pokrok. A nyní poprosíme pana Ferroštata, který zastupuje liberály. Děkuji, pane předsedo. Mám zde dopis ze zástup, od zástupců, eh, od zástupců eh, královny, pokud jde o tuto zprávu výboru Šure a říká se zde to, že je zklamána tímto návrhem, což pro mě znamená, že tento návrh je opravdu výborný. Výborný, milí kolegové, kolegyně. Rád bych vám řekl, že naše vláda je teda smutná a to teda se říká zde v tomto dopise. A dále si myslím, že je to taková provokace, co zde následuje dále. Provokace, která se dotýká Evropské unie. Protože se zde hovoří o tom, že v podstatě nemůžeme navýšit víceletý plán a že v podstatě bychom měli využívat to, jak ty víceleté plány vypadaly v minulosti se stejnými čísly, stejnými zdroji, stejnými rabaty, samozřejmě především pro Velkou Británii a že zde by se nemělo nic nezměnit. Ovšem, naše vláda je zároveň vláda, která chce přijímat rozhodnutí reformovat, ovšem nejenom ve Velké Británii, ale i ale i v celé eh, Evropě. Právě proto nevidím důvod, proč bychom měli pokračovat s tou politikou minulosti a využívat staré více leté plány. Já si myslím, pane předsedo, že opravdu nastal čas, abychom řekli veřejnému mínění velice jasně, že to nepůjde cestou škrtů, že o, ten, o to jedno procento našeho rozpočtu, abychom vyřešili fiskální konsolidaci jednotlivých členských států Evropské unie. Toto jedno procento je pouze jednou čtyřicetinou celkových výdajů v rámci Evropské unie. A myslím si, že bychom mohli dospět k nějakým úsporám jiným způsobem. A že bychom mohli um, britské vládě umožnit eh, škrty jiným způsobem, pokud chtějí dosáhnout eh, takových úspor, tak by v podstatě měli spíše navýšit roli Evropské unie. Dovolte tři příklady. Například um, zahraniční politika. Počet diplomatů ve Spojených státech je 28 tisíc pro Spojené státy. My máme 93 eh, tisíc v Evropě, to znamená čtyřikrát více. Proč? Protože nefungujeme společně v rámci zahraniční politiky. I zde bychom mohli ušetřit, pokud teda britská vláda investovala, pokud by více investovala do Evropské unie, tak by právě tímto způsobem mohli v, na ministerstvu zahraničí ušetřit. Další příklad. Měnová politika. 44 tisíc lidí v Evropě odpovídá za měnovou politiku Evropské unie. Ve Spojených státech je to 18 tisíc lidí v rámci ministerstva financí, což je třikrát méně než počet našich úředníků v této oblasti. Pokud by britská vláda teda chtěla udělat nějaké úspory, tak by měla vstoupit do eurozóny, měla by udělit více kompetencí Evropské unii a v podstatě by mohla ušetřit na všech těch úřednicích, kteří musí pracovat v této oblasti měnové politiky. A pokud teda chtějí šetřit, tak by to mohli udělat i v oblasti výzkumu. Mohli by říct, ano, evropský patent existuje, máme k dispozici evropské patenty a i v této oblasti, v tomto rozpočtu na výzkum by mohli ušetřit. Čili toto by je signál, který by hrál, vyslal britské vládě, pane předsedo. Děkuji. Uh, eh, Mr. Joseph Dole. Pan Josef Dol, předseda EPP. Omluvte mě, já jsem myslel, že mi je 30, běžel jsem trochu a pak jsem si všiml, že mi je 60, tak jsem doběhl příliš rychle. Děkuji. Já jsem již začal a řekl jsem vám, že financování Evropy, které my bychom chtěli mít, aby to reflektovalo novou realitu a její cíle, tak eh, to musí být financování, které bude reflektovat i perspektivu růstu a e, její místo, místo Evropy ve světě. A je to něco tedy, co e, se strašně vyvíjí a tudíž by bylo nezodpovědné nereflektovat tyto změny ve způsobu financování Evropy. Je to na politická diskuze, Eh, mezi naším parlamentem a jako dalšími institucemi. Je to eh, diskuze, kterou eh, náš rozpočtový výbor vede již dlouhou dobu. Já děkuji výboru za toto a právě on vedl tuto diskuzi v duchu Evropy. To převládalo při těchto jednáních o nových finančních výhledech, které mají být takové, aby Evropa postoupila vpřed. A EPP tedy apeluje na členské státy, aby plně se zapojili plně. To znamená, že nemají pouze deklarovat, že konečným cílem je zmražení výdajů do roku 2020, ale nemohou se zbavit té otázky, vyhnout se otázce vlastních zdrojů. Pokud chceme vlastní zdroje, tak to je právě proto, abychom odlehčili národním rozpočtům. A v tomto smyslu navrhneme toto šéfům vlád, aby eh, pracovali na těch vlastních zdrojích, abychom odlehčili národním rozpočtům, které mají problémy. A já připomínám, že evropský rozpočet vždycky byl vyvážený v rozporu s rozpočty národních států. A já bych také chtěl připomenout, že tento rozpočet mm, více eh, než 90% financoval rozpočty, které jsou ku prospěchu členských států. A já chci připomenout členským státům, že, eh, že to, co nevynaloží, neutratí, že to nebude vraceno na konci roku. A my tedy potřebujeme řádně zpravovat rozpočet a lepší komunikaci. A eh, tady nemůžeme dělat Eh, eh, mm, pouze eh, je třeba, aby si uvědomili, že, Evrop, že euro vynaložené zde v Evropě je efektivnější než národní euro, protože tam již to národní euro vlastně přišlo o 20-30%, protože vlastně se muselo z toho financovat, z toho se museli financovat ty deficity v národních rozpočtech. To je třeba říci si, jaká je realita a mm, to je všechno, co i znamená, že se méně investuje věda, výzkum a naše mozky utíkají třeba do Číny. A my potom přijdeme o tu příležitost růstu a zaměstnanosti bez financování kohezní, spolit, kohezní politiky, politiky soudržnosti, tak ještě se zvýší propast mezi bohatými a chudými kraji. Bez evropského financování ani politika jako bezpečnost potravin, jako mm, energetická politika, boj proti změnám klimatu, to nebudeme moci realizovat podle našich ambiciozních cílů realita, pravda je, že bez evropského financování, bez toho, aniž bychom financovali zahraniční a obranou politiku, tak bez toho Evropská unie nadále eh, eh, bude někde stranou na té světové šachovnici zahraniční politiky. To není pouze otázka peněz, jde o to, jakým způsobem Evropa se rozhodne investovat tak, aby to bylo eh, podle priorit stanovených ve strategii 2020 a to bude určující pro tu možnost Evropy vůbec mít nějaký vliv ve světě a právě proto Evropský parlament a já to vím, že eh, frakce, které hovořily přede mnou, eh, se mnou vlastně s tím se mnou souhlasí. Právě proto Evropský parlament eh, žádá radu, aby přehodnotila svoji pozici týkající se těchto výhledů. Pokud se chce chovat seriózně a skutečně chce oživit růst a zaměstnanost, tak musí vybavit evropský rozpočet skutečnými prostředky, které budou akceschopné, pokud tedy se rada rozhodne dát Evropě veškerou šanci, pokud jde o globalizaci, tak musí pochopit, že je třeba vynakládat peníze více, ale společně na společné projekty. To je rozumnější, racionálnější, než rozmělnit ty zdroje v ty jednotlivé mm, eh, projekty. To je ambiciozní cíl a my eh, jako EPP eh, e toto podporujeme a tato naděje, ta je něco, čím Eh, čím jsou vedeni naši občané, ať jsou to ti mladí, eh, třeba v Aténách a jinde, v našich hlavních městech. Ti si kladou velkou otázku, jaká bude jejich budoucnost a je třeba tedy si položit reálnou otázku a reagovat na ty problémy, které před námi všemi stojí. Děkuji. Děkujeme, pane předsedo. Pan Richard Ashford za EKR. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád využil této příležitosti a vystoupil bych za naši vládu a reagoval na pana Feroštata, který to v podstatě zase nepochopil a opravdu se zaměřil špatným směrem, protože pokud by si přečetl tu zprávu naší vlády, tak se tam hovoří o tom, že procházíme obdobím krize v celé Evropě a asi by si ho povšiml pan kolega, že Euro, evropská ekonomika stagnuje, ztrácíme pracovní místa, jednotlivá odvětví mají opravdu veliké problémy obstát v tomto měnícím se světě. To, co potřebuje Evropa, je rozpočet. Je rozpočet, který bude relevantní a který bude představovat přidanou hodnotu a který, kterému budou věřit naše, naše lidé. Ovšem to, co pan Ferhoštad a jeho kolegové ehm, nabízejí, opravdu není eh, ničím v tomto, eh, ničím, eh, o čem hovořím. Často se hovoří, eh, často můžeme říci, že když změníte směr, tak v podstatě se dostanete zpátky do výchozího místa. My potřebujeme změnit směr v rámci našeho rozpočtu a my u nás ve Velké Británii věříme, že bychom měli zvýšit výdaje v těch oblastech, které představují přidanou hodnotu. Věříme v transevropské eh, telekomunikační, energetické sítě, věříme ve vzdělávání, podnikatelskou sféru, podpoření jednotného trhu, podpoření růstu, výzkumu a, a vývoje. To samozřejmě podpoří tvorbu nových pracovních míst. Ovšem nemyslíme si, že by parlament prostě měl požadovat z tohoto důvodu větší rozpočet. Pane Perhovšate, řekl bych vám následující věc. Eh, všechny vlády v Evropské unii zavádějí omezující rozpočty, škrtají a myslím si, že by bylo opravdu nerozumné, pokud by náš parlament eh, ignoroval tento eh, signál a to, co dělají vlády jednotlivých těch pěti Eh, členských států, který hovoří o tom, že více Evropy není odpovědí, spíše by to měla být Evropa, která bude inteligentnější. Právě proto by náš rozpočet měl být zacílenější. My hovoříme ve výboru Šure samozřejmě o prioritách, to je správné, ovšem nikdy jsme to nedotáhli do konce. Neexistují žádné důkazy nebo vůle eh, uplatňovat tvrdá mm, rozhodnutí, ta rozhodnutí, která museli udělat, které museli udělat vlády eh, jednotlivých členských států. Ano, my akceptujeme to, že bychom měli věnovat více prostředků na nové priority, ovšem zároveň si myslíme, že bychom se měli podívat ještě jednou na ty tradiční priority. Čili i zde vidíme promarněnou příležitost pro evropský rozpočet. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda. Pane Ashworth, jste ochoten odpovědět na výzvu modrou kartou? Prosím, pokud ano, tak pane Dafe, máte slovo. Vážený pane předsedo, Rád bych se zeptal mého kolegy následující věc. Neakceptujete tu skutečnost, že transfer z národního na evropskou úroveň, pokud jde o některé klíčové položky nákladu, by mohlo znamenat e, úsporu z rozsahu a úsporu v oblasti veškerých nákladů a v podstatě by to mohlo ušetřit mnoho finančních prostředků národním ministerstvům financí. To je vlastně ten, ta hlavní, ten hlavní signál, který se snaží vyslat Evropský parlament, když volá po reformě finančních výhledů. Myslím si, že to je logické a zároveň to vyžaduje i logické a racionální reakce ze strany Londýna. Poznámka bez mikrofonu. Pane předsedo, ano, já jsem to pochopil a ano, teorie má asi pravdu, ovšem teoreticky to vypadá dobře, ovšem v praxi ne, ukažte mi opravdu důkaz, že došlo k nějakému navýšení efektivity, pokud jde o, o, o výdaje na evropské úrovni. Ukažte mi skutečné důkazy, že došlo k nějakému eh, zlepšení v této oblasti. Já si myslím, že tento rozpočet je právě takovým důkazem toho, eh, po čem volám eh, pan Dal a ostatní, že teda chtějí více, více Evropy Evropě a ne inteligentní Evropu. My prostě chceme, abychom utráceli lepším způsobem a ne více. Děkujeme a nyní za zelené poprosíme dalšího kolegu. Děkuji, pane předsedo. Je velice zajímavé vidět, že pokud se jedná rozpočet, který se týká budoucnosti, tak vždy debatujeme pouze o tom, kolik prostředků tam bude. Ale my bychom měli hovořit o třech prioritách, které jsou rozhodující také pro zelené. Za prvé, potřebujeme vizi pro Evropu. Co je přidanou hodnotou evropského rozpočtu pro tuto evropskou vizi? A za druhé, ano, pane Ašvorte, je třeba změnit, reformovat rozpočet, aby byl zelenější a aby lépe odpovídal požadavkům budoucnosti. To znamená také transfery a znamená to samozřejmě evropské peníze. A třetí priorita vlastní zdroje pro Evropskou unii. Tímto bude systém spravedlivější a transparentnější. My potřebujeme vlastní zdroje. A nyní se vrátím k těm třema prioritám, které jsem jmenoval. Předaná hodnota. Stále se hovoří o tom, že se posílají peníze do Bruselu a pak to zmizí v nějaké černé díře. To je ale naprostý nesmysl. Podívejme se na to, co je možné dělat na evropské úrovni. Tam je celá řada možností, jak vydávat peníze evropsky a ne národně. Diplomatická služba, delegace v zahraničí. 27 Máme 27 velvyslanectví v každé jednotlivé africké zemi. Chceme to tak, anebo chceme jedno evropské velvyslanectví? Tímto bychom mohli ušetřit velké množství finančních prostředků. Infrastruktura. Pokud my jako země budujeme infrastruktury, jakým způsobem hledíme na to, aby tyto infrastruktury byly přeshraničně propojitelné? Právě na to potřebujeme evropské peníze, či inovace a výzkum. Zde je třeba, abychom se spojili, abychom vše propojili, abychom mohli dobře spolupracovat. To je vize do budoucna. V tom vidím evropskou přidanou hodnotu a to se musí odrážet v evropském rozpočtu. Druhý eh, okruh priorit. Vše musí hledět směrem do budoucna. Současný rozpočet je takovéto business as usual, tak jak se to vždy dělalo. My si ale přejeme udržitelný hospodářství, inteligentní hospodářství a tam musíme investovat. Ty výzvy jsou obrovské. Neustále čelíme nedostatkům, nemáme dost pracovní síly, zde je třeba investovat dále. Fond pro zemědělství je třeba ho zreformovat, učinit ho zelenějším, tak aby zemědělství bylo sektorem, které hospodaří dobře a efektivně s přírodními zdroji. Dále strukturální fondy i zde se čelí novým výzvám. Je třeba spořit v oblasti energií. A je důležité, aby strukturální fondy pracovaly ve prospěch cílu Evropy 2020. Dále udržitelný průmysl, udržitelná energetická infrastruktura, zahraniční politika, politika vůči evropským zemím, boj proti chudobě. Na všech těchto polích potřebujeme evropské peníze. Toto vše jsou úkoly Evropské unie. A dále vlastní zdroje. Současný diktém je, systém je v podstatě bankrot. Rabat, který mají Britové, který mají Nizozemci, který si přejde nové, Dánové, toto vše nefunguje. Je třeba, aby to bylo transparentnější a i z tohoto důvodu potřebujeme vlastní zdroje. A dále. Zdanění investicí. Zde to by byla vlastně takový možný zdroj. A to je třeba ale upravit na evropské úrovni. A další věc, členské státy, které tvrdí, že chtějí dát Unii stále méně peněžních prostředků, ale požadují od Unie plnění mnoha úkolů, tak těch bych se chtěl zeptat, jakým způsobem se k tomu chtějí tedy postavit. My přeci nemůžeme mít více priorit a zároveň méně peněz. A to je má otázka na britskou a nizozemskou vládu. Děkuji. Pan předseda Lothar Bisky Gue. Děkuji, pane předsedo. Pane zpravodaji Gariga Pojedo, vy jistě Chápete, že právě levice má obrovské požadavky na sociální směřování Evropské unie a proto jsme poněkud zklamáni, že ta sociální dimenze ve vaší zprávě není jasnou prioritou pro příští léta. Já jsem přesvědčen o tom, že udržení a další rozvoj Evropského sociálního státu a evropské zásady solidarity jsou právě v dobách krize a šetření nesmírně důležité. Toto obojí jsou kulturní vymoženosti Evropky, Evropy, které pokud bychom se jich vzdali, tak z mého pohledu by to byl konec, nebo mohl by to být konec evropského integračního procesu. Zajisté, vy jste tam vyjmenoval celou řadu důležitých výzev, například strategii EU 2020 a i výzvy, které ji přesahují, ale já si nemyslím, že to navrhované navýšení prostředku o 5% vystačí pro všechny tyto účely. Jako parlament chceme jasně říci, že chceme obzvláště podpořit sociální Evropu. Další věci jako projekt ITEL, Frontex a tak dále, to je něco, co eventuálně může trochu posečkat abychom zde prosili radu, aby zvolila negativní priority, tedy aby škrtala. Toto je z mého pohledu chybný postoj. Dále chci říci, že touto zprávou je důležité, abychom eh, vlastně vážněji brali parlamentní, parlamentní debatu o reformě vlastních zdrojů. Zejména zavedení daně z finančních transakcí je něco, čemu bychom se opravdu měli konečně vážně věnovat. Nejedná se pouze o velice užitečný nástroj financování, jedná se také o nástroj, který poskytne více transparentnosti v tom, jak je EU financována a rovněž se samozřejmě jedná o velice důležitou součást regulace finančních trhů. Podle mého názoru je rovněž důležité, abychom odstranili britský rabat a Důležité je rovněž odstranit to, aby se vracely nevyužité prostředky Evropskou unii do národních rozpočtů. Děkuji. Děkuji paní Marta Andrasen, EFD. Děkuji, pane předsedo. Opět eh, budeme obviněni, že nevíme, jaká je realita, pokud eh, Eh, odsouhlasíme tedy zvýšení rozpočtu na období 2014-2020 a důvodem je financování strategie 2020 a eh, to eh, údajně nás vyvede z krize. No, připomeňme si, co se stalo s Lisabonskou strategií. To byl velký neúspěch, mrhání penězi daňových poplatníků a to nesmíme opakovat stejnou chybu. Zpráva Ušetního dvora tam hovoří o velké míře nesrovnalostí v různých našich politických oblastech. 2,8 eh, eh, z rozpočtu každý rok se to opakuje a my pořád tedy eh, budeme pumpovat peníze do takových třeba regionů. A zde některé programy naopak zase byly eh, předmětem různých skluzů a třeba Galileo, Galileo 7,7 miliard tam původně bylo a teď je tam 22,6 miliard vyčleněno na tento projekt. Více než 40% rozpočtu se investuje do společné zemědělské politiky eh, a 4,7% pracovní síly v Evropě pracuje eh, v zemědělství. Pouze toto, pokud jde o rybolov, tak paní, za paní Dana taky to je velký neúspěch a i, i každý eh, rok tedy eh, se vynakládají milio, miliardy na to a dále 500 eh, milionů navíc ta diplomatická služba nastojí a vůbec nemá důvod, žádné raison d'être. Všechny tyto pří, pří, příklady nám ukazují, že bychom neměli zvyšovat rozpočet, ale naopak ho redukovat. Já si myslím, že britská vláda snad jednou řekne, to už stačilo a bude apelovat na redukci ale jak to vypadá, zde je, je to eh, koalice poslanců, kteří, eh, kteří eh, nechtějí tedy, aby jim poděkovali daňoví poplatníci z Velké Británie. Děkuji, pan Lukas Hartong. Zařazení. Pane předsedo, před první světovou válkou britský ministr řekl, že v celé Evropě se zhasnou světla a naše generace nezažije, až se opět rozsvítí. Zde nyní máme zprávu pana Gariga Pojedo o evropských prioritách pro budoucí rozpočet a je to tedy vize budoucnosti evropských občanů. Je to Projevuje se zde strašná kulturní a intelektuální chudoba. My se tady klaníme před evropskou elitou. Tvrdí se, že jako Evropská unie budeme mít na mezinárodním poli více váhy než jednotliví členové Evropské unie a proto se má evropský rozpočet navýšit o 5%. To je nesmysl. Národní suverenita je to něco, co si neváží národní suverenity a našich občanů. My z našeho pohledu nebudeme nikdy moci souhlasit s touto zprávou, ani naše vláda. Myslím si, že evropští občané budou chtít tuto zprávu vyhodit do koše, protože jinak eh, zhasnou světla pro evropské občany a naše děti bude čekat temná budoucnost. Má frakce chce, aby Evropě i nadále světla svítila a proto my budeme hlasovat proti této zprávě. Jak vidíte, to je zásadní diskuze o budoucnosti Evropy. A proto netrpělivě čekáme na názor Evropské komise. Ne, modrá karta tady je. Jste, eh, pane Hartong, jste připraven odpovědět? Ano, prosím. To je náš kolega tady. Geplant. Pan Geplant. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se zeptat eh, pana kolegy na toto. Momentálně eh, jsou různé členy Evropské unie, členy G8, to je organizace osmi největších světových ekonomik. Za 10-20 let tam už pravděpodobně ale nebude ani jedna evropská země. Jak můžete i nadále tvrdit, že jednotlivé evropské země na celosvětovém poli mohou hrát důležitou úlohu? Nemyslíte si, že jediné řešení pro Evropu, aby opravdu hrála důležitou úlohu, spočívá v tom, aby se Evropa semkla a jednala společně? Eh, Pane předsedo, Děkuji za otázku kolegy. Chci říct, že Evropa je tak silná, tak skvělá díky svým členským zemím. To, že členské země společně se koordinují a na celosvětovém poli zaznívá jejich hlas. Tak to bude i v budoucnosti právě tím, že jednotlivé národní vlády velice dobře spolupracují a tak tomu bude i v budoucnosti. Ano, takže opravdu pokud jde o budoucnost Evropské unie v této oblasti, čekáme i reakci Evropské komise a proto dám slovo panu komisaři Landovskému. Děkuji, pane předsedo. Já vítám zprávu, kterou předložil výbor Šure, protože podle našeho názoru je to opravdu kvalitní příspěvek eh, v rámci práce na dalších finančních výhledech, je to skutečná evropská perspektiva, skutečný evropský projekt. A právě toto naléhavě potřebujeme v tomto období, když čelíme společným výzvám. Proto potřebujeme i společné reakce. Jak už se o tom zmínil pan Schulz, je to období, eh, které je nesmírně důležité i s ohledem na solidaritu. Ovšem, nejde pouze o zprávu, ale i o postup eh, té práce ve výboru Šure. Já jsem se na tom podílel, takže vím, jak Jutta Hauk, jak Salvador Garriga, Poledo pracovali. Mohl jsem sledovat tuto práci na širokém koncenzu, na většinovém hlasování a já doufám, že to bude potvrzeno i dnes na plenárním zasedání. Rozdělíme určitou vizi, která je zahrnuta do této zprávy. Ano, rovněž Hovoříme o tom, že evropský rozpočet nechce duplikovat národní rozpočty. Že se snažíme dosáhnout společných cílů nad rámec kapacity národních států. Uvědomujeme si, že bychom mohli vytvořit synergie nebo úspory z rozsahu. A právě tam, kde ten evropský rozpočet představuje určitou přidanou hodnotu, kde představuje určitou investici. Je to rozpočet bez deficitu. A zároveň máme určitou společnou vizi na naše společné tradiční politiky, politiku soudržnosti, politiku, eh, společnou zemědělskou politiku. Jsou to tradiční politiky, ovšem nejsou zastaralé. Potřebujeme je využít v rámci celého mechanismu v tvorbě Eh, strategie pro rok 2020. Mohli bychom vytvořit lepší způsob financování, mnohem kvalitnější v těch oblastech, které byly podfinancovány, například řízení migračních toků, Um, externí potřeby Evropské unie, výzkum a tak dále. Toto mm, například i problematika eh, migrace, kterou vidíme v současné době i z oblasti Středomoří. Dále je to energetika, jak propojit Evropu, transevropské sítě nebo přeshraniční konektory v oblasti energetiky. Evropský rozpočet by prostě měl na sebe převzít nové funkce. Měl by to být určitý soubor nástrojů, které by umožnil i z disciplinovat jaksi národní eh, finance. Měl by to být ovšem eh, pouze jakýsi doplněk eh, pro vyvážené rozpočty a zároveň sloužit jako inovační finanční nástroj, který by mohl pomoci v této oblasti i národním rozpočtům. My chceme reformovat finance i prostřednictvím této zprávy. Máme zde nové zdroje, o kterých hovořil například i správně pan Dul. My prostě chceme tímto způsobem zlepšit eh, nebo ulehčit práci eh, národním ministrům, pokud jde o nové zdroje. A dále je to balíček, který bychom chtěli předložit na konci června. Mm, jsou to teda různá čísla, která se dotýkají tohoto víceletého finančního rámce, dále nové projekty v rámci interinstitucionální spolupráce a i nové zdroje. Konkrétní návrh by měl přijít na stůl někde v období od září do konce letošního roku. Ještě jednou dovolte, abych zopakoval na závěr mé přesvědčení o tom, že tato zpráva výboru Šure je dobrým příspěvkem do diskuse o budoucnosti financování Evropské unie a je to velice silný uh, referenční bod i pro nás, pro komisi, i pro spolupráci mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Toto je velice dobrý začátek a zároveň jakési úspěšné ukončení těchto nesmírně obtížných diskuzí, které, se, které probíhaly v obtížném kontextu. Děkuji, děkuji, pane komisaři. To je velice důležitá diskuze mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Eh, a tyto dvě instituce eh, tedy by se měly podporovat, eh, pokud máme stejný postoj k tomuto rámci a určitě to se dozvíme, až dostaneme návrh Evropské komise na konci měsíce a na konci, komise, na konci tohoto roku, tedy na konci tohoto měsíce komise předloží návrh parlamentu. Tady mám modrou kartu. Uh, we are not... Ale takové pravidlo nemáme. Eh, modrá karta pro hosty, to není v pravidlech. Já se omlouvám, to je pouze pro členy Evropského parlamentu, kdy lze aplikovat tuto modrou kartu. Dobře. A nyní e, máme zde zástupce našich e, výborů a je to e, výbor pro rozvoj Thies Berman. Děkuji, pane předsedo. Za výbor pro rozvoj chci říci, že tato zpráva je naprosto zásadní, protože zde se stanovuje, že Evropská unie v příštích sedmi letech uznává svou odpovědnost za nejchudší země a přiznává jim i místo v rozpočtu. Konstatuje se tam, že členské země musí splnit své vlastní závazky, teda, tedy 0,7 hrubého národního důchodu. To jsme velice ještě vzdáleni, pak zde máme spolupráci Evropské unie chceme se vyhnout zdvojování a být efektivnějšími. I opatření pro klimatické změny není možné, aby byly financovány z rozpočtu pro rozvoj. Lidská práta, demokracie a právní stát potřebují také navýšení finančních prostředků. Rovněž chceme poskytnout další peníze jako, jako dodatek k subvencím. Humanitní, humanitární opatření potřebují i nadále vlastní nástroj financování, protože nezávisle na politických rozhodnutí musíme poskytovat pomoc eh, zemím v nouzi. Tímto je Evropská unie i nadále nejdůležitějším partnerem pro rozvojové země na světě a to je naprosto nezbytné. Děkuji. Jan Gerben Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. I výbor pro životní prostředí je spokojen se zprávou, která byla předložena. je v ní obsažen problém nedostatku surovin, biologická rozmanitost a její zachování, udržitelné zdroje energie a také důležitost udržitelnosti pro naši ekonomiku a to je důležité. Ale existuje tam jedno ale. Veškeré členské země minimálně třikrát obrací jedno euro, než ho vydají. A my i přesto děláme něco velice zvláštního. Dáme vám miliardy na subvence pro věci, které potom ještě pomocí více miliard musíme vlastně potom opravovat a já tím mám na mysli poškozování životního prostředí a proto, a bylo to přijato ve výboru Envy, chceme toto, abychom do roku 2020 odstranili subvence pro věci, které mají negativní dopady na životní prostředí, nebo je alespoň postupně snižovali. Toto je důležité. Děkuji. Děkujeme. Děkuji teď eh, přejdeme k paní Konstance Angela Krell, eh, výbor pro regionální rozvoj, protože naši kolegové z ITRE a z dopravy ještě tu nejsou tak přeskočíme sem. Děkuji, pane předsedo. Politika soudržnosti je jeden z největších eh, dílčích rozpočtů v Evropské unii. Ano, my musíme mít moderní politiku, která bude přizpůsobena novým výzvám. Chceme investovat do moderních infrastruktur, chceme investovat do výzkumu, inovací a rozvoje nových technologií, chceme trvale udržitelné, roz, udržitelný rozvoj měst a dobře, kvalifikované pracovnice a pracovníky. Potřebujeme speciální podporu regionů, tak aby regiony byly konkurenceschopné a aby se nadále ekonomicky rozvíjely, ale zároveň musíme rovněž říci to, že je třeba, aby všechny regiony měly přístup k politice soudržnosti. Východoevropské státy a jejich regiony, stejně jako regiony západních států, například západní Německo, bývalé regiony, východního, regiony bývalého východního Německa stejně tak potřebují podporu z politiky koheze i státy jako Velká Británie. Proto potřebujeme rozpočet, který nesmí být roztříštěn do různých sektorů. Musíme se snažit, abychom zlepšili efektivnost a transparentnost a musíme to propojit s snižováním nepotřebné byrokracie. Soudržnost souvisí se solidaritou, ale soudržnost je také hospodářsky rozumná a nutná. Chybí Chybějící soudržnost je špatná i pro silné ekonomiky a proto prosím, eh, Předělme odpovídající finanční prostředky na oblast politiky soudržnosti. Já děkuji panu zpravodajovi, že převzal stanovisko našeho výboru a prosím o podporu žádosti v tom smyslu, aby se zlepšily ještě jednou mezikategorie ve výboru Regi jsme se shodli na kompromisu a já bych si velice přála, aby tento parlament, tento kompromis, kteří nalezli odborní politici, převzali do zprávy pana Gariga. Já prosím, aby tento pozměňovací návrh získal širokou podporu. Kolega Giovanni Lavia, zemědělství. Pane předsedo, za prvé já za většinu kolegů z našeho výboru pro zemědělství bych chtěl poděkovat kolegovi Gariga Polego, Poledovi za vynikající práci. Diskuze o budoucích výhledech, e, to je diskuze velice napjatá a on byl schopen efektivně tedy e, e, schrnout pozice různých národních delegací, různých frakcí Teď jakožto hm, tedy zpravodaj za výbor eh, pro zemědělství a rozvoj venkova, tak já eh, souhlasím s tím, že bychom měli zachovat rozpočet pro zemědělství. A já velice silně, vehementně, stejně jako řada mých kolegů z výboru, podporuji eh, hm, návrh ALDE a to pardon, podporuji tedy návrh ALDE přesměrovat ty prostředky zemědělství na jiné oblasti, protože přece zemědělská politika je zakotvená v, v, v smlouvách, v zakládajících smlouvách a je to strategický sektor, který je schopen eh, poskytovat veřejné statky, mm, tedy statky, které jsou eh, v zájmu veřejnosti, společnosti a jsou skutečnou přidanou hodnotou. Děkuji eh, kolega Sorin Katalin Ivan z Kultury. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Hovoříme o evropském rozpočtu, o eh, budoucím víceletém finanční rámci. Hovoříme samozřejmě podle mého názoru o přidané hodnotě Evropské unie. Prostě nejsou zde nějaké části rozpočtu, evropského rozpočtu, kde bychom mohli zvýšit přidanou hodnotu s méně finančními prostředky. Všechny e, tyto evropské rozpočty. Samozřejmě potřebujeme, aby to pochopili i naši občané, potřebujeme, abychom měli nějakou společnou budoucnost, potřebujeme, abychom naše, naši mladé Eh, mladí věřili v tyto evropské společné projekty. Potřebujeme, abychom investovali do vzdělávání, do kultury, abychom investovali do projektu pro mládež, abychom navýšili tyto prostředky v těchto oblastech. Eh, pokud chceme, abychom měli společnou budoucnost, musíme investovat více do vzdělávání i do kultury. Musíme více investovat do našich mladých lidí, protože naděje, to je jednou z hlavních priorit agendy pro rok 2020. A nyní, říká pan předseda, poprosíme paní Eva, Ebu Brit Svensson za výbor pro ženská práva. Zdá se, že máme technický problém. Nebo už to, už to funguje? Děkujeme. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem navrhovatelkou pro stanovisko našeho výboru a chtěla bych říct, že hovoříme o nesmírně důležitých rozhodnutí. Hovoříme o ekonomických, finančních záležitostech, o obchodních politikách, o fiskálních politikách. Toto všechno jsou rozhodnutí, která budou mít dopad na příležitosti, které nás čekají do budoucna i na náš rozpočet. Vidíme zde ovšem velice mm, malé zapojení ostatních položek. Pokud chceme mít moderní rozpočet, který by se díval do budoucna, musíme do toho zakomponovat důležité položky, důležité oblasti. Podíváme-li se na různé dovednosti mm, e, i našich žen, schopností, to musíme vzít potaz. To znamená, že bychom měli mít rozpočet, který veme v potaz i genderové záležitosti, rovné příležitosti. Toto je oblast, ve které bychom měli navýšit eh, prostředky našeho rozpočtu. Ovšem nejde pouze o navýšení finančních prostředků. Hovoříme rovněž o určité politické odvaze, tak abychom udělili priority eh, jednotlivým oblastem v rámci našeho rozpočtu. Musíme vzít potaz zkušenosti, dovednosti, mm, zručnosti našich žen. Nesmíme pouze hovořit o větším, rozsálejších finančních prostředcích, ale i o efektivnějším využívání těchto prostředků a v rámci politik, které se budou eh, dívat do budoucna. Děkujeme a nyní pan Rámě BG. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Zpráva, která je před námi, je velice věcný a rozumný věcná a rozumná nabídka parlamentu, komisi a radě, ať už jak v tom v smyslu, jak se tedy budeme dále vyvíjet evropský rozpočet ve velice obtížné době. Chci říci, eh, že chci poděkovat Utě Hauk a panu Garigovi za skvělou práci, kterou odvedli. A Navzdory veškerým rozdílům v našich politikách, které máme mezi frakcemi, chci říct, že celá práce byla charakterizována tím, že jsme se opravdu snažili dosáhnout společného evropského řešení. Já si myslím, že tento duch by trošku chybí ostatním institucím, mohli by ho mít více. Chci říci, že Jde tedy o to, jak způsobem by se tedy mohl rozpočet eh, financovat pouze z vlastních zdrojů. A my to tedy požadujeme a tím vlastně jsme v souladu se smlouvy smlouvami. Já si myslím, že je důležité rovněž se věnovat otázce rabatů a těch různých odchylek a je důležité to prodiskutovat i s kolegy z národních parlamentů. Zároveň chceme aby rozpočet byl jednotný, aby tady nedošlo k tomu, že určité eh, politiky společenství se výjmou z celkového rozpočtu Unie. Když hovoříme o úkolech, tak hovoříme o závazcích, které vyplývají z Lisabonské smlouvy. Máme strategii EU 2020 a my jsme se k ní zavázali a proto ji musíme dobře zafinancovat, protože jde o růst, který je základem hospodářského, sociálního, společenského jednání. Máme zde evropskou přinanou hodnotu a debatu o synergetických efektech mezinárodní národními a evropskými rozpočty. E, o tom musíme hovořit více než do posud. A samozřejmě máme zde potenciál úspor i v evropském rozpočtu. Mnohé to vše tedy můžeme jaksi dodat do našich debat o možných synergiích a o e, do našich rozhovorů o možnostech úspor. Chci říci, že pokud rada nepůjde naši cestou, tak musí říci, jaké politické priority tedy máme vypustit z naší agenty a musí to potom si zdůvodnit i vůči občanům. Chci říci, že komise, nebo doufám, že komise pozitivně zareaguje na návrhy parlamentu a očekávám, že budoucí předsednictví naleznou cestu, jak otevřeně a transparentně hovořit s parlamentem, abychom mohli postup souhlasu dokončit v odpovídající lhůtě. Děkuju, ale eh, pokud akceptujete, máme tady modrou eh, kartu na vás. Eh kolega Epping. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Pokud já vím, pan Böge je členem CDU v Německu. A já si kladu otázku, zdali to, že pléduje pro vlastní zdroje, zdali to reflektuje jeho pozici osobní anebo pozici jeho, dom, jeho domovské strany v Německu. Ano, dobře, kolego. Velice rád odpovím tuto otázku. Samozřejmě, já jsem nejenom členem CDU, ale dokonce po 13 let mí, zemský místopředseda CDU ve v zemi Šlezvicko-Holštínsko. Já chci říci, že CDU a CSU, poslanci to, to, těchto dvou stran v Evropském parlamentu, eh, vlastně nalezli společný postoj dříve, než se ještě vyjádřili výbor. A chci říci, že zde tady máme naši pozici, která se týká vlastních zdrojů, která je samozřejmě v jistém rozboru s národními postoji, ale eh, plně je v souladu s tím, co říká výbor Šure a já si za tímto stojím i s ohledem na svou zodpovědnost jako politik strany CDU z Německa. Kolega Göran Ferm. Milí kolegové, dnes Evropská unie řeší eh, problémy, které jsou nadlouho ještě. My eh, se snažíme ukončit finanční krizi a vyhnout se budoucích krizí. Musíme řešit otázky větší globalizace a konkurenceschopnosti. Potřebujeme větší přeshraniční investice, třeba do vědy výzkumu. Musíme se i chopit těch příležitostí, které vyplývají eh, z, eh, ze změn klimatu a z energetiky. Musíme zvrátit trend a eh, snížit vysoké úrovně nezaměstnanosti a musíme i Eh, řešit krize v jižních zemích. A co je potřeba, je solidarita a řádně fungující Evropa, která skutečně bude fungovat. Bohužel zde je ohrožena ta základní koncepce Evropy, třeba tady v té rozpravě o rozpočtu a ve výboru Šure eh, tam eh, eh, jsme pochopili samozřejmě, že členské státy dělají škrty v rozpočtech a my teď chceme více peněz pro evropský rozpočet, ale zároveň by bylo nerozumné eh, i mm, zavírat oči před těmi problémy, před výzvami. A vzhledem k politickým ambiciozním cílům, které jsme si stanovili a které nám stanovily členské státy vlastně ve formě Lisabonské smlouvy, tak musíme Eh, se podívat i na Řecko, Irsko, Portugalsko a my jim chceme pomáhat. A pokud budou škrty v rozpočtu, tak je nebudeme moci podpořit. A mm, i eh, teď hodně států eh, apeluje tím, argumentuje tím, že jsou čistými přispěvateli pouze, ale my musíme přece se snažit o rovnováhu mezi našimi cíly a Eh, reformami, které potřebujeme, třeba v zemědělství. My chceme pětiprocentní navýšení zdrojů a já chci poděkovat zpravodaji Salvadorovi Garigovi, kterému se podařilo získat velkou většinu která podporuje jeho zprávu. Je to vynikající zpráva. Těch dalších 5% navíc by mělo jít do investic, do těch ústředních oblastí, které jsou významné pro budoucno, jako je růst, pracovní místa, věda, výzkum. Všechno to potřebuje peníze a bez těchto peněz nebudeme schopni mm, e, vyřešit e, problémy. Také i mm, tady třeba, když neustále se hovoří o snižování evropského rozpočtu, ve srovnání s členskými státy. Třeba Švédsko vstoupilo v 90. letech, ale eh, evropský rozpočet rostl daleko pomaleji než náš národní rozpočet, nebo třeba britský rozpočet. Britský rozpočet eh, ten eh, tedy jen tak mm, ten také roste a já si myslím, že bychom neměli být pouze vedeni myšlenkou úspory, úspor a že to je cesta z krize. Ne, já myslím, že cesta z krize jsou investice. Děkuji kolega Karl Haglund. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat panu zpravodajovi, odvedl dobrou práci. My zde Čelíme výzvám, v tom se všichni shodneme. Otázkou pouze je, jakým způsobem získáme dostatečné finanční prostředky nejen v Evropské unii, ale v jednotlivých členských státech rovněž. To je opravdu takové balancování na ostří noře. My jsme se dohodli na tom, že by měl být eh, rozpočet navýšen o 5%. Zná se to, že je to mnoho, když to máme obhájet doma, ale pokud se na to podíváme opravdu pořádně, tak zjišťujeme, že 5% je málo s ohledem na výzvy, kterým čelí Evropská unie. Evropská unie získala celou řadu nových kompetencí a úkolů a bez většího množství finančních prostředků je nebude moci plnit. A dále samozřejmě je třeba se podívat na stávající struktury a náklady a pokud bychom mohli ukázat, že můžeme zvolit jiné priority a tím ušetřit, tak bychom získali na důvěryhodnosti. Například v zemědělské politice existují neoprávněné výhody. Dále politika soudržnosti, další příklad. Tu je třeba přeskoumat v některých částech Evropské unie. Je administrata, administrativa příliš přepojila, například Strasburg Štrasburg a další věci. To jsou všechno záležitosti, o kterých jsme hovořili na naší politické skupině. O tom bychom mohli hovořit. To by byla možná cesta úspor finančních prostředků. Nyní jsme se shodli na této zprávě a já doufám, že při hlasování získáme velkou většinu, i když vím, že ten či onen pravděpodobně bude hlasovat proti, či se zdrží hlasování. A pak eh, je zde ještě další otázka, a to je financování evropského rozpočtu. Zde si přejeme závažnou diskuzi, opravdu vážnou diskuzi o vlastních zdrojích. To je důležité proto, abychom se konečně zbavili těch nezdravých rabatů, které máme v současném systému financování. Existují tam velice neprůhledné dohody. To není možné, abychom zachovali i v budoucnosti. Já doufám, že se nám povede vést konstruktivní dialog o budoucím rozpočtu Evropské unie. Děkuji. Děkujeme. A nyní pan Kondra Čimanský. Děkuji za slovo, pane předsedo. Polská delegace v rámci frakce EKR bude hlasovat pro tuto zprávu o víceletém finančním rámci. Ovšem to neznamená, že ignorujeme nedostatky tohoto dokumentu. pokud jde o vlastní zdroje a jejich rozvoj, to pro nás představuje ztrátu času, protože to znamená, že budeme chtít další daně a Evropané již nyní platí příliš daní a různých poplatků. Měli bychom se kriticky podívat na naše stávající politiky a jak si zavíráme oči před eh, nevhodnými výdaji a to je opravdu eh, nedobré. Strategie pro rok 2020 je mm, jakýmsi hlavním cílem tohoto všeho, ovšem znamená to, že ji pravděpodobně budeme realizovat i na úkor politiky soudržnosti. Nesmíme zapomínat ani na evropskou přidanou hodnotu, která právě Eh, je součástí této politiky soudržnosti. Polsko je jasným příkladem. My vidíme výsledky této politiky, generovalo to růst a zároveň to přineslo užitek nejenom Polsku, ale i celé Evropě. Znamená to více investic a více užitku nejenom pro Evropu, pro mm, Varšavu či Prahu, ale i pro Amsterdam, Berlín a jiná místa. Děkuji, paní Truge. Pane předsedo, dámy a pánové, Začnu poslojem pana Ashworta, který si přál inteligentnější evropský rozpočet a měl pocit, že to je v rozporu se navýšeným rozpočtem. Já si myslím, že to je chybná alternativa. My musíme mít inteligentní rozpočtovou politiku a to by máme dělat tak, že musíme jasně si stanovit, kde je možné uspořit peníze, kde je možné mít lepší management, kde je možné mít lepší zprávu, či jí snížit ty výdaje na zprávu. Ale tento rozpočet musí zjistit, a to je jeho úlohem, kolik finančních prostředků potřebujeme, abychom mohli přeměřeně zacházet s novými politickými významy. Jde tedy o to, abychom měli politickou vůli, abychom měli vůli učinit činit reformy a jde o to, eh, mít možnost zareagovat na velké výzvy do roku 2020. S vaší pozicí, pane Ešvote, eh, bychom toto nedosáhli a já chci říci, eh, že, a bylo to zde řečeno, a je to v souladu se smlouvou, že musíme mít odvahu, abychom se opět vrátili zpět k systému opravdových vlastních zdrojů. To posílí Evropskou unii, to učiní náš systém financování transparentnějším, pro občany bude jasnější, odkud pochází finanční prostředky a chtěla bych ještě jako zelená říci, že my zejména pomýšlíme na daň z finančních transakcí, protože ta reguluje finanční obchody a dává nám nové možnosti k tomu, abychom mohli provádět chytřejší, inteligentnější politiky. To je cesta směrem vpřed, která neškrtí členské státy, ale nám všem společně otevírá nové možnosti. A z mého pohledu má v tomto smyslu právo i pan Ferhofstadt, který říká, že musíme být ochotni přebírat společné úkoly, jako například Evropskou diplomatickou službu a tímto způsobem šetřit na národní úrovni. Není možné, aby jedno šlo na úkol druhého. Ne. Evropská spolupráce znamená, že snížeme, na, snížíme národní výdaje a vlastně se uskupíme jako Evropská unie a budeme to dělat společně, protože to je dobrá věc. My chceme pomáhat našim občanům a pomyšlejme na politiku v oblasti vzdělávání a výzkumu. To jsou velké úlohy, úkoly, dále úkol budování inteligentních sítí. Proto potřebujeme finanční prostředky a rovněž samozřejmě se to i týká širokopásmého, mo, širokopásmé možnosti připojení na venkově a tak dále. Paní kolegyně, pokud máte eh, chuť, tak ještě máme eh, časovou, časový prostor na modrou kartu. Děkuji, pane předsedo. Paní Trpl zde neustále odpovídá to samé, že potřebujeme více Evropy, více Evropy je pro nás něco dobrého a proto potřebujeme více peněz. Ta procenta E, která ona a pan Ferhostav si přejí, že oni mají pocit, že to je to správné, ale paní Triple, nemáte pocit, že evropský občan to vidí trochu jinak? Důvěra v Evropskou unii se snižuje, občan má pocit, že Evropská unie je jakýsi přístroj na pohlcování peněz, který poliká čím dál tím více finančních prostředků. Nemáte pocit, že nyní je na čase, abychom se přizpůsobili a šli cestou pana Švorta? Děkuji, paní Triple. Pane kolego, myslím si, že zde děláte obrovskou politickou chybu. Pokud v, v Evropě budeme pomýšlet tak, že se obracíme směrem zpátky na národní úroveň, tak ničíme veškerá ta desetiletí práce na evropském projektu. A to, co my zde děláme, to není mirhání penězi. Tam, kde byla korupce a skandály, tam to musíme jasně potírat, to jsme na vaší straně, ale tam, kde jde o to, abychom vytvářeli evropskou přidanou hodnotu, kterou jsme v celé řadě oblastí již vytvořili a jde o to, abychom to rozvíjeli i nadále, protože národní státy samé o sobě neobstojí v mezinárodní konkurenci, protože jsou slabší. Není možné mít dobré efekty pomocí 27 jednotlivých členských států. Ne. Pokud spojíme naše síly, pak se nám podaří lépe obstát. To je důležitá věc a tak to chápali otcové zakladatelé po druhé světové válce a my bychom v tomto duchu měli pracovat dál a neměli bychom to ničit. Děkuji a nyní má slovo kolega Miguel Portaž. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady tedy naslouchal této debatě a proto tady vystoupím v trochu jiném duchu a chci se zeptat na tuto věc. Je udržitelné? Je udržitelná měna bez rozpočtu, bez silného evropského rozpočtu? Je udržitelná jednotná měna? Má odpověď je ne, není to možné. Krize státních dluhů přesně toto dokazuje, přesně dokazuje, že pokud bychom dnes měli silný rozpočet, tak by nedošlo k těm spekulativním útokům na státní dluhy Řecka či Portugalska. A dále chci říci, že to je přesně to, jak bychom měli reagovat. A měli bychom si uvědomit, že toto je zásadní problém a pan zpravodaj, kolega Gariga, na toto nereaguje, nedává odpověď. Co vlastně chybí této zprávě? Ambice. Ta možnost navýšit evropský rozpočet o těch 5%. To je velice marginální. Zdá se to, že je to hodně, ale zdá se to hodně pouze, když to srovnáme s názory hm, britské vlády. Skutečnost je jiná. Není možné mít priority pro růst a vytváření pracovních míst s evropským rozpočtem, který je v podstatě zmrazen. Není možné reagovat na nové závazky a povinnosti, které vyplývají ze smluv s rozpočtem, který je v podstatě zmrazen. Není možné si myslet, že politika soudržnosti bude fungovat, protože nebude fungovat, když se Evropa vrátí k sociální divergenci uvnitř svého teritoria. A poslední poznámka, my budeme hlasovat pro daň z finančních transakcí, ale ta se uskuteční pouze, řečník je přerušován, Další řečník je paní Nikicavela. Děkuji, pane předsedo. Již jsme to hodně slyšeli a já bych chtěla říci něco jiného. Před eh, rokem asi jsem jsem večeřela v, s bývalým prezidentem Fordem ve Spojených státech a on mi eh, popisoval, eh, že eh, tehdy se sešel s Callaghanem, to byl, myslím, britský premiér, a on řekl, proč to e, neskombinovat s golfem třeba. Mohli bychom tedy se setkat na golfu a kanadský premiér je dobrý hráč, tak ho taky pozvem. A, mhm, takže všichni eh, tři to uvítali a Bon řekl, no já taky mám co řešit s Francií, tak pozvu francouzského premiéra a oni, když diskutovali po telefonu, tak řekli, no to Němci nás budou podezírat, co to tady kompletujeme, tak je také pozveme nebo ne a když Němci akceptovali, tak řekli, no Itálie teď předsedá Evropské unii, mm, mm, takže taky tady musí být, takže Ford mi řekl, Niky, to bylo vlastně poprvé, kdy jsem si uvědomil, že máte Unii, která je tak rozdělená a nevyvážená a vy byste měli mít jednoho dne eh, dostatečně silný evropský rozpočet, abyste mohli konkurovat eh, na světové scéně, protože ti ostatní jsou velice tvrdí. A takže pozor na ně, bacha. A já jsem velice ráda jako poslankyně, že teď je ten historický moment. Děkuji. Děkuji, paní Angelika Wertmann. Děkuji. Výbor se již dlouho zabývá, výbor pro rozpočet, dalším víceletým finančním rámcem a proto je zpráva o kolik je velice důležitým příspěvkem Evropa na Evropanky nikdy doposud nekladly takové nároky na Evropskou odeně a zároveň je tak nekritizovali. Zde jsou důležité tři záležitosti. Za prvé, to je priorita, je důležité, abychom zde zohlednili evropské občany. Není možné, aby naši občané ve světle dopadů strukturální krize a narůstajících požadavků z důvodu globalizace Tito občané takto ztrácejí osobní orientaci a tím se dostávají nutně do pozice, že spochybňují projekt Evropy. Toto téma je důležité a musí být eh, intenzivně zohledněno v rámci vytváření dalšího víceletého finančního rámce, tak, aby občané Evropu lépe chápali, lépe akceptovali, aby ji žili a podporovali. A druhá věc, tato akceptance je důležitá jak pro občany, tak na, pro politickou úroveň v členských státech a bude o to větší, pokud se evropskému rozpočtu podaří vygenerovat jasně měřitelnou přidanou hodnotu. A další věc, vydáme úvahy v tom smyslu, aby referenční rámec pro další víceletou finanční perspektivu měla být strategie Evropa 2020. A vítáme tedy úvahy v tom smyslu, že e, je to tedy velice důležité a mělo by se to přirozeně zohlednit. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo kolega Jan Olbricht. Pane předsedající, pane komisaři, šanovní... Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Ten, který eh, moc toho neví tady o našich věcech, tak z toho vyvodí závěr, že parlament je nezodpovědný, když navrhuje navýšení rozpočtu. Ale eh, musím vám říci, že výstup z výboru SURE je velice konstruktivní a realistický. Ve výboru eh, SURE jsme hovořili o tom, eh, kolik nás budou politická rozhodnutí stát. Eh, je třeba mít na paměti, že členské státy se dohodly na strategii 2020 a výbor SURE se snažil zdůraznit, kolik nás budou stát tato politická rozhodnutí tato politická rozhodnutí musíme vzít vážně. Pokud členský stát rozhodne, že přijme určité kroky a my jako zástupci našich občanů, my souhlasíme s tímto názorem, tak na to musíme mít prostředky. Zpráva kterou, o které budeme za chvíli hlasovat, je velice eh, dobře nastavena a eh, obsahuje řadu kompromisů. Je to zpráva realistická a je to dokonce zpráva, která je dobrým základem pro zahájení diskuzí. Já myslím, že dnes eh, eh, v sále musíme vyslat signál, že Evropský parlament je připraven zahájit jednání a jako polský člen tak jsem hluboce přesvědčen, že polské předsednictví bude předsednictvím, které Eh, bude eh, iniciovat velice realistická jednání. Eh, polská vláda je proevropská, to je fakt, a vím, že to bude tedy těžké jednání, ale pozitivní do budoucna. Měli bychom zahájit vyjednávání. Parlament je připraven. Paní Jutta Hauk. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, milé kolegyně a milí kolegové, před rokem plénum eh, jak se zřítilo zvláštní výbor, který se zabývá dalším víceletým finančním rámcem a rozhodl se, že tento výbor dostane jistý mandát. A nyní opravdu přesně po roce, po 11 měsících práce předkládá výbor Šure výsledky své práce. Byla to práce, která byla velice disciplinovaná a vyžadovala disciplinovanou koncentraci, soustředění a která byla možná pouze tak, že jsme pracovali otevřeně, solidárně a navzájem jsme si důvěřovali. A proto bych, za to bych chtěla všem, kteří se na tom podíleli, opravdu z celého srdce poděkovat. Náš výsledek, zpráva, která byla eh, tedy vytvořena za vedení Salvadora Garrigy, je velice dobrá zpráva. Myslím si, že opravdu se za ní nemusíme stydět. Ale všichni víme, že když budeme chtít mít dobré výsledky, nepotřebujeme pouze dobré poslance, potřebujeme také dobré pracovníky, zaměstnance a ty jsme měli. A tím nemyslím pouze naše osobní asistenty a zaměstnanci našich frakcí. Tím mám na mysli také skvělý sekretariát. Tento skvělý tým pod vedením Moniky Strasser byl nejenom kompetentní a profesionální, byl zejména obzvláště velice zainteresovaní do celé práce, velice měli obrovský zájem, byli trpěliví, tvůrčí, byli skvělí z hlediska organizace a přesto velice spontánní. A opravdu bylo vidět, že ta veškerá práce jim činí radost a já bych chtěla opravdu všem těmto lidem z celého srdce velice poděkovat. Uh, ano, mikrofon. Od počátku jsme se Salvadorem si přece vzali, abychom předložili zprávu, kterou bude moci podpořit 75 eh, parlamentu. Když jsme potom hlasovali, tak jsme dostali dokonce více než čtyřpětinovou podporu. Z toho máme obrovskou radost, eh, protože naše požadavky pro víceletý finanční rámec E, jsou takové, že tam odrážíme strukturu strategie EU 2020 a zároveň se věnujeme veškerým politikám Evropské unie a přesto zde nemáme nějaké skryté navýšení rozpočtu Evropské unie a já si myslím, že toto je něco, co je opravdu rozumné, je to realistické, je to realizovatelné. Naše zpráva má 174 odstavců a všude jsou obsaženy pouze argumenty pro více Evropy protože více Evropy opravdu potřebujeme. Prosím, pročtěte si tu zprávu. Je to obrovská e, možnost na základě této zprávy doma hovořit s občany a snažit se je pře svědčit a vstoupit do opravdu vážných vyjednávání s radou, která nyní se tedy zaskvěla tím, že zde přítomna není. Děkuji vám za skvělou spolupráci. Děkujeme. A nyní paní Anne Jensen. Tak, Děkuji za slovo, pane předsedo. Rovněž bych ráda zdůraznila to, že tato zpráva je opravdu dobře vyvážená, máme zde jasný, flexibilní mandát, který jsme udělili výboru pro rozpočet a který může nyní vyjednávat dohodu s radou. Ráda bych zdůraznila to, o čem se zmínila i paní Hauk. Měli byste si tuto zprávu přečíst, pokud by Eh, ministři financí a předsedové vlád eh, to udělali, tak by možná nedospěli k takovému rychlému závěru, že to nebyl dobrý výsledek. Byl to velice kvalitní výsledek eh, této práce. Mnoho lidí už se o tom zmínilo přede mnou. Já bych ráda poděkovala oběma zpravodajům za skvěle odvedenou práci a i komisi, která hrála velice aktivní roli v celém procesu, což nám umožnilo projít veškeré položky evropského rozpočtu, pokryli jsme veškeré politické oblasti, které chceme, aby byly nějakým způsobem zakotveny v, té, v tomto rozpočtu. Čili opravdu je zatím veliký kus eh, tvrdé práce. Domnívám se, že je to ambiciozní. Díváme se na strategii rok pro rok 2020, která by měla změnit Evropu v konkurenceschopnou Evropu, schopnou reagovat na problémy v oblasti energe, eh, energetiky, dostat výzvám eh, vůči ostatním eh, partnerům a tak dále. Myslím si, že by bylo dobré kdybychom trošku přitvrdili slova i v oblasti společné zemědělské politiky a podívat se i na možnost finančních prostředků, které se vrací členským státům. Samozřejmě, že členské státy jsou velice rádi, když získávají tyto nevyčerpané finanční prostředky zpět. Myslím si, že je to úžasné eh, právě těch 5%, eh, o které žádáme, aby došlo k navýšení, protože právě těchto 5% by nám mohlo umožnit investovat do energetiky, výzkumu, vývoje, do oblasti, mm, ve kterých bychom měli investovat více do budoucna. Máme mandát k vyjednávání o evropském rozpočtu, hovoříme zde i o určitém stropu, nehovoříme o finančních prostředcích, které byly utraceny, ale spíše o